i když eh, tentokrát eh, byly prázdniny zcela jiné než v minulosti. Proběhla celá řada událostí v Evropské unii i ve světě. Byl jsem v trvalém kontaktu s polským